zpráva o vnějším rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu. Nyní dostane slovo paní zpravodajka na čtyři minuty. Slovo má paní Engström. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také všem stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní spolupráci na této zprávě. Zvláštní dík patří také e, poradní radě, která zorganizovala konferenci v Las Palmas, která byla velmi aktuální a e, otázky, které se tam řešily, nám pomohly při vypracovávání této zprávy. A jsem velmi ráda, že všichni sdílíme jeden cíl, udržitelný rybolov, e, co možná Eh, tedy největší dodržování maximálního povoleného výnosu, jak v EU, tak mimo EU. Z historického důvodu, nebo z historického hlediska, eh, proto máme dobré důvody, protože rybolov byl neudržitelný a proto tedy nová politika rybolovu se snaží uplatňovat pravidla i mimo EU. Evrops- eh, je potřeba dodržovat i lidská práva. Je potřeba eh, se postarat o co možná největší transparentnost. Jako pozitivní příklad můžeme zmínit eh, protokol týkající se Mauritánie. Já vím, že jednání týkající se tohoto protokolu byla velmi obtížná a komisi bychom měli za práci, kterou na tom odvedla, velmi pochválit. Eh, budeme se snažit dostat te, tomuto protokolu. Doufám, že tady Mauretánie bude plnit jeho eh, podmínky. Eh, tato zpráva obsahuje celou řadu požadavků. Eh, Ty pravidla týkající se společných podniků. Společná politika rybolovu by měla poskytovat pomoc na vědecké úrovni i ve třetích zemích. musíme tady řešit také přístup afrických oblastech. Měli bychom podporovat i regionální zprávu rybolovu. Dohody o rybolovu a jejich síť by měly zajistit, že všechny loďstva budou dodržovat stejná pravidla. Evropská unie by měla vyzývat třetí země v tom, nebo k tomu, aby eh, dodržovali pravidla, protože to je ten nejlepší způsob, jak zajistit, že společné podniky budou fungovat udržitelným a transparentním eh, způsobem. Jsem velmi ráda, že Evropský parlament tedy sdílí stejné cíle. Budeme se snažit využít vlivu Evropské unie na mezinárodní eh, scéně a budeme se snažit zlepšit řízení rybolovu a standardy, které tu platí. Evropská unie by měla se snažit společné standardy co možná nejvíce zvyšovat, ne je snižovat. Doufám, že se nám podaří spolupracovat ve stejně dobrém duchu, eh, i pokud jde o nový návrh komise týkající se nařízení o rybolovných právech. Já jsem zpravodajkou v této věci a budeme o tom, pokud vím, eh, diskutovat od příštího štrasburského zasedání. Já vám tedy všem velmi srdečně děkuji. Ano, děkuji a nyní tady budeme spontánně vyvolávat řečníky. Slovo dostane sedm kolegů a nejprve e, to bude pan kolega Mato. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce, která skutečně byla schopna propojit narození svého dítěte s vypracováním této zprávy. Rybářská politika je velice důležitá pro Evropskou unii. Jde také o využívání rybolovných zdrojů v našich vodách EU a dohody s třetími zeměmi, to je třeba zdůrazit, nejsou pouze nějakou hospodářskou platformou, ale také sociální platformou pro tamní obyvatele. A samozřejmě to také podporuje rybářský průmysl. Vytváří se pracovní místa jak v Evropské unii, tak v zemích, kde eh, rybářské lodě loví což vedle také zlepšení kvality eh, samotné rybářské činnosti. Neboť evropské rybářské flotily splňují mnohem vyšší standardy hospodářské, sociální i ekologické než jiné. Dohody jsou dobré, ale musí být transparentní a musí zajistit to, aby se zajišťovaly minimální podmínky, jak v zemích, kde eh, jsou tedy ta loďstva činná, tak eh, pro naše rybáře. Děkuji. Děkuji, pan Cerro Santos. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisaři. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce. Vytvořila zprávu, která je velice dobrá nadnesla, zapracovala do ní mnoho podnětů stínových zpravodajů. Je to velice vhodným způsobem vypracováno. Je to důležitý dokument, a já už jsem to říkal. A Naprosto podporuji to, co řekl kolega Gabriel Mato. E, musíme uznat, že mořská biodiverzita je skutečně velice závislá na rybářské činnosti a že je velice ohrožena a to bezprostředním způsobem. Dobré je, že ve zprávě se zdůrazňuje celá řada aspektů a já jako stínový zpravodaj za SAD toto vítám. Zejména důležité je to poselství o tom, že chceme mít jednotný registr pro lodě, které se pohybují v mezinárodních vodách. Musíme skoncovat s těmi neustálými výměny vlajky, což je, jak si toho rejdaři velice často zneužívají. Děkuji. Děkuji a nyní pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně Konflikty v oblasti rybolovu nemají národní charakter, protože do konfliktu vstupují ti, eh, kdo jsou ochudobněni eh, krizí a to s těmi, eh, kteří těží z krize. Evropská unie potřebuje chránit námořní zdroje a k této krizi Eh, eh, je potřeba eh, přičíst ještě to, co dělají některé azijské flotily, které potír, po, porušují některá pravidla definovaná mezinárodním rybolovným právem. Tady je potřeba hájit práva zejména drobných evropských rybářů, je potřeba dbát na utržitelnost, na dostatečné zásobování rybolovnými produkty a rybolov by také měl dbát na ochranu e, mořských e, zdrojů, je třeba chránit e, mořský svět a je potřeba sledovat dopady různých memorand. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodajce za odvedenou práci a chtěla bych říci, že Evropská flotila podle odhadu všech mezinárodních grémií je eh, ta, eh, která nejefektivněji využívá rybolovné zdroje. Přispívá také k rozvoji eh, třetích zemí a nejlépe se zde potírá neregulární nelegální rybolov. Eh, samozřejmě musíme posílit eh, úlohu regionálních eh, rybolovných organizací a potřebujeme mm, samozřejmě ty dohody, které zatím existují, fungovaly dobře, ale musíme využívat maximální, jejich maximální možnosti a všechna pravidla a musíme zakročit proti těm, kteří u nás vykonávají nekalou soutěž tím, že méně dodržují pravidla. Situace je potřeba vylepšit. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vnější rozměr společné rybářské politiky má mnoho problémů, mnoho nedostatků a je tu také mnoho rozporů. Ve vnějším rozměru mnohem více než v, tě, v tom vnitřním rozměru. To znamená, že se na to musíme dívat kriticky. Ta takzvaná, nebo ty takzvané dohody o partnerství v oblasti rybolovu neobsahují mnoho partnerských prvků. Jedná se spíše o finanční transfery. Eh, ve, v rozvojových oblastech si kupujeme práva, rybolovná práva. Tak je tomu již mnoha desetiletí, celá desetiletí. To znamená, že Eh, namísto toho, aby tyto země vytvářely pracovní místa a využívaly svého bohatství, rybolovná práva eh, prodávají. rozvojová politika Evropské unie v tomto ohledu selhává. Myslím si, že bychom tedy měli vnější dimenzi eh, společné rybářské politiky zefektivnit a propojit to tedy s efektivním fungováním. Je já bych na okraj svého vystoupení chtěl pouze ocenit že česká republika může v tomto programovacím období čerpat prostředky i z fondu rybářství je to poprvé. nicméně k tématu bych chtěl sdělit že i minulý parlament se zabýval tímto zásadně důležitým tématem to je tedy dohody o rybolovu a přijal e, svoji zprávu právě v roce two thousand and twelve ve které v bodě eleven uvedl že připomíná že hlavním cílem vnější rybářské politiky musí být zachování platných dohod o rybolovu a hledání nových příležitostí pro rybolov ve třetích zemích parlament uznává přitom že pokud loďstvo eu ukončí svou činnost v lovištích některé ze třetích zemí příslušná rybolovná práva se zpravidla rozdělují jiným loďstvům která uplatňují mnohem nižší normy v oblasti zachování řízení a udržitelnosti než jaké stanoví a chrání eu. myslím si že to je otázka na kterou bychom měli hledat skutečně odpověď do jaké míry takováto eh, loviště my při vyklizení našich pozic obsazují jiní. děkuji. A jako poslední pan Kuhn, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že partnerské dohody Evropské unie s třetími zeměmi, eh, velmi často rozvojovými zeměmi, jsou nesmírně důležité i pro tyto eh, třetí země. Eh, mají eh, velmi často nedostatečně rozvinutý rybolov, řemeslný rybolov, drobný rybolov a z finančních příspěvků, které Evropská unie eh, z těchto výnosů eh, zaplatíme, mohou vylepšit své eh, flotily, svá loďstva, mohou se eh, snažit mm, vylepšit svou situaci, třeba Maroko nebo další, to jsou takové příklady, a loví se tam podle pravidel evropské rybolovné politiky a že vlastně se tam mohou dělat vědecké poznatky, pokud jde o stav třeba tuňáka, třeba v Tichomoří nebo i v Atlantiku, Eh, to je důležité. To eh, významně přispívá k tomu, že potíráme nelegální rybolov a upozorňuje to na to, které země se nedrží pravidel OSN. Toto je možné zjistit přímo v místě, pouze když se tam pohybují naše loďstva a proto si myslím, že tímto byl eh, zahájen velmi dobrý krok, který lze spojit také s rozvojovou politikou a e, můžeme zvýšit kvalitu těchto aktivit a to je podle mého názoru nesmírně důležité. E, e, rybolov je velmi dobrý, ale můžeme mít pouze takové odlovy, které nám daná země povolí. Tady k tomu jsou jasné dohody. Nad tím lze provádět dohled před náš, přes náš vlastní navigační systém Galileo. Rybáři mají všichni své identifikační systémy a proto ehm, nevidím ty pochybnosti, které tady zazněly eh, kolega Engstream. Eh, ehm, chci vám opravdu poblahopřát za tuto kvalitní zprávu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Vela. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve Eh, bych rád ocenil tuto zprávu o vnějším rozměru společné rybářské politiky, kterou připravila paní zpravodajka paní Engström. A samozřejmě, že děkuji i stínovým zpravodajům. Doporučení této zprávy jdou v podstatě podobným směrem jako doporučení a politika Evropské komise. To znamená, že se tu uznává, že udržitelná, udržitelné dohody o partnerství v oblasti rybolovu přispívají k udržitelnému rybolovu a také k pozitivnímu vývoji rybolovu eh, v partnerských zemích zemí. Souhlasím s tím, že tyto dohody hrají klíčovou roli při eh, globální zprávě rybolovu. Jak víte, rád bych vytvořil eh, hodnotící kritéria pro posuzování těchto dohod, protože právě tyto dohody přispívají eh, k plnění cílů v oblasti rozvoje, v oblasti bezpečnosti dodávek potravin. Musíme tedy napomáhat rozvojovým zemím, aby spravovali svoje zdroje udržitelným způsobem. To je naprosto klíčové pro Eh, život tamnějšího obyvatelstva pro bezpečnost dodávek potravin. Vítám zprávu v této věci, protože zpráva uznává, že právě dohody pro partnerství v oblasti rybolovu jsou eh, klíčovým eh, bodem a že tedy podporují transparentnost, udržitelnost a zodpovědnost. Kromě toho jsem přesvědčen, že bychom měli zajistit lepší soudržnost mezi rybolovem a environmentální obchodní politikou a také spoluprácí v oblasti rozvoje. Souhlasím s tím, a je to e, také závěr zprávy účetního dvora, že je možno leco zlepšit. To platí například v e, politice odvětvové sektorální pod, podpory. Je to vysoce účinný nástroj, který napomáhá našim partnerům eh, při rozvoji odvětví rybolovu. Díky tomu by mělo být možno eh, bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Budeme se tedy na tuto sektorovou podporu soustředit, tak abychom zajistili lepší soudržnost s dalšími oblastmi mm, politiky a eh, také soudržnost eh, s regionální spoluprácí. Některé závěry už byly obsaženy v mém posledním návrhu týkajícím se udržitelné zprávy loďstev. Rád bych připomněl stávající legislativní rámec, a e, oblast působnosti. E, jsou to pravidla, která se týkají rybolovné činnosti plavidel mimo EU, včetně těch soukromých e, licencí. Rád bych zabránil eh, zneužívání změny státu vlajky, eh, tak jak tomu zastávajících pravidel dochází. Eh, tato opatření by měla vést k větší transparentnosti a měla by také přispět k tomu, že Evropská unie bude sehrávat klíčovou roli. Proto se velmi těším na vaši podporu pro náš návrh. A na závěr mi dovolte, abych zmínil regionální organizace pro rybolov. Máme zájem na na tom, aby se takovéto organizace vytvářely, protože díky nim eh, zaručíme to, že tedy eh, rybí populace nebudou zneužívány. Chceme tedy zvýšit eh, nebo zlepšit fungování těchto organizací finančními příspěvky, včetně tedy finančních příspěvků. Kromě toho budeme i nadále zlepšovat eh, vědecké poznatky a budeme se snažit, aby veškeré rozhodování bylo za, za, eh, založeno na vědecké vědeckých poznacích. Měli bychom odstranit geografické rozdíly tím, že tady tady bude dostatečný správní rámec. Budeme pomáhat poradním orgánům eh, ve, eh, v oblasti středního Atlantiku, to by tedy mělo také zlepšit veškeré rozhodování. Nicméně sami na to nestačíme. Právě od poča- proto od počátku svého mandátu jsem se snažil spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami, tak aby zpráva rybolovu fungovala ještě lépe. Pokud jde o eh, paní zpravodajku a o, o to, že se tedy eh, vyjádřila o společných podnicích, tak komise navrhla zvláštní podmínky týkající se této věci, týkající se tedy eh, vnějších lodstev. Je to bod, o kterém se v tuto chvíli jedná a domnívám se, že i díky tomu se zvýší transparentnost a eh, sníží se možnosti zneužívání. Využiju tedy příležitosti a eh, rád vás ujistím, že Evropská komise chce zlepšit zprávu eh, rybolovu a zprávu eh, eh, oceánu. Chceme tedy jednat na globální úrovni, tak abychom tady měli rámec, který potřebujeme. To znamená, že na regionální úrovni tady budou fungovat organizace a na bilaterální úrovni tady budou mm, mm, dohody pro partnerství v oblasti rybolovu s klíčovými partnery, tak abychom zaručili to, že rybí populace budou využívány vymáhány transparentním a udržitelným způsobem. Rád bych tedy poděkoval parlamentu za jeho podporu a velmi se těším na to, že budeme svoj, naši spolupráci rozvíjet i do budoucna. Velmi vám děkuji a děkuji i vám, paní předsedkyně. Děkuji, tímto uzavírám a toto rozpravu. Hlasovat se bude zítra. Ja esityslistalla on... Děkuji a jako další na pořadu jednání jsou jednominutové projevy a jako první bude mít